Guten Morgen, guten Morgen, liebe Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítám vás na zasedání našeho výboru. Dnes je tady o hodně více členů, než tomu bylo včera odpoledne, ale také nemáme pondělí, ale úterý ráno. Buďte všichni srdečně vítání protože máme před sebou maraton hlasování ohledně důležitých dokumentů, které jsme probírali. A dnes padne rozhodnutí zde v našem výboru. Doufám, že všichni máte hlasovací lístky, protože je vždycky nutné provádět určitý kontrolu toho, zda je máte nebo ne. A ti, kteří nyní zjistili, že ho nemají, tak si ho musí ještě obstarat. Dostáváme se k bodu 10, což je politika mezinárodního kontextu, a to v kontextu náléhavých otázek spojených se změnou klimatu.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 Kdo se zdržel hlasování? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? angenommen. Číslo tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo tři ještě jednou prověříme. kontrola proběhla, 32 ku 17. Čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se, čtyřka, pro, proti, zdržel se, přijato. Šestka, pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržel se. Přijato. Osmička pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Devítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jedenáctka, Maria Hübner, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 18 pro, proti, Držel se Musíme to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 22. Číslo 22. Kdo je pro? proti, držel se, přijato. 23 pro, proti, držel se, přijato. 24 split vote, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno, přijato. 25, kde je pro, proti, držel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se, přijato. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29 kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto třicítka ústní změny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 31, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 32, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 33, kde je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. A přidá, docházíme k závěrečnému hlasování, zahajuji závěrečné hlasování. Končím hlasování. 54 pro, 49 proti, 3 hlasy se zdrželi. Tak to bylo schváleno. A zítra bude se hlasovat v jiném výboru. Chtěli bychom vás poprosit, říká pan Pirilo, protože já jsem pozitivně hlasoval k trojce. Můj hlasovací stroj eh, nehlasoval správně, takže já jsem pro eh, změ, pozměňovací návrh 3. Děkuji vám, říká pan předseda. Doufám, že funguje teda váš hlasovací přístroj. Děkuji vám za to informaci o tom, že nefungoval. Tak proběhlo první hlasování a pokračujeme dál v hlasování. Té bod číslo 11, činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě. I zde máme celý seznam pozměňovacích návrhů. Začneme osmičkou. Pan Zjeba, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Devítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato desítka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato jedenáctka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato dvanáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 13. kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 14. kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 15. pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 19. Pro? Proti? zdržel se, přijato. Dvacítka pro, proti, zdržel se, přijato. Dvacet jednička pro, proti, držel se, přijato. dvojka, kde je pro, kde je proti, držel se, přijato. trojka pro, proti, zdržel se, přijato. 24 pro, proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Potom ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Přijato. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnut. 29. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 31 pro, Dvacet a třicet jednička jsou dohromady. O těch jsme již hlasovali. Třicet bojka Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Třicítka, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. trojka, pro, proti, zdržel se, přijato. čtyřka pro, proti, zdržel se, přijato. sedmička, Weiskápa, kdo je pro, kdo je proti, držel se, zamítnuto. 36 pro, proti, držel se, schváleno. 36, dobře, prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže zamítnuto. Dopustil jsem se chybičky. 35, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Přijato. 38, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se. Zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka a 41 dohromady, tak ne, opravuje se pan předseda, hlasujeme o 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. 41. Pro? Proti? držel se, přijato 42 pro, proti, držel se, přijato 43 pro, proti, držel se, přijato 44 pro, proti, držel se, přijato a teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Jednička, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřka, pro, proti, Držel se. Přijato pětka. Kde pro? Kde proti? Držel se. Přijato šestka. Kde pro? Kde proti? Držel se. Přijato sedmička. Kde pro? Kde proti? Držel se. Zamítnuto. Tak to byl seznam pozměňovacích návrhů a teď budeme elektronicky provádět konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 hlasů ano, 8 proti, 3 se zdrželi. Takže blahopřeji navrhovatelům tohoto stanoviska, které se týkalo průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v EU, což je velmi důležité téma. A dostaneme se k bodu 12. Ja, Tagesordnungspunkt 12, Bericht von Mar Bod 12, zpráva Martina Kalanama, výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla. Sowas. Wann ist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 jmenovité hlasování ke konsolidovanému návrhu 1, což má být také odhlasováno s dvojkou, trojkou, potom konsolidovaný návrh 9, který by se měl hlasovat s desítkou, potom osmička s, se šestkou, potom konsolidovaný 4 a všechny části k článku 1 eh, odstavec 2. Ano, žádost zelených o jmenovité hlasování byla předložena. Eh, jednací řád říká, když všichni s tím budou souhlasit, tak s tím není žádný problém. Jestliže čtvrtina poslanců souhlasit nebude, pak takové hlasování jmenovité možné není. Takže je to opačně, opravuje se pan předseda, je to menšinové právo. Jestliže čtvrtina poslanců povstanou, to by jich bylo 16, pak bychom hlasovali jmenovitým hlasováním. A proto se ptám, kdo je pro jmenovité hlasování k těmto bodům. Okay, sind also weit... Takže je vás daleko více než 16. Myslím si, že všichni vidíte, vidíme, že bylo účastníků víc než 16. Good, Rebecca, weil... Takže já to nemám ve svém hlasovacím seznamu, ale prosím vás, Rebeko, hlas, eh, přihlašte se, kdybychom náhodou na jedno ze jmenovitých hlasování měli zapomenout. So, es geht los. Takže začínáme. Máme před sebou dlouhé hlasování. Dokonce Elmar Brock přišel k novým lehkým užitkovým vozidlům. No to bude asi něco znamenat. Vítám, srdečně vás tě vítám. Takže začíná to I tre jedna. Chris Davis, já jsem se chtěl jenom zeptat, zdali opravdu ví, v jakém je výboru. E, za 1100 ho to nikdy neviděl. Takže možná, že opravdu chce hlasovat o lehkých užitkových vozidlech. No, to propojení mezi technikou a lidmi. Takže omlouvám se za komentáře, zahajujeme hlasování. Pozňovací návrh ITRE 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Potom konsolidovaný pozměňovací návrh 1 a zde budeme hlasovat jmenovitě. Hlasování je zahájeno. Počkáme, až kolega ještě vloží kartičkou do hlasovacího zařízení. Končím hlasování. 23 pro, 36 proti, 1 se zdržel zamítnuto. článek 1, odstavec 1, tedy pozměňovací návrh 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56, 57, 58 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní konsolidovaný pozměňovací návrh 9 a nyní jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dva, 32 pro, 27 proti, jeden se zdržel, přijato. Technika funguje, vše je v pořádku, takže nyní pokračujeme na straně 3, 74, Weisgeber, Grosset a další pro. 74 opakuje pan předseda. Kdo je proti? zdrželi se. Raději to prověříme ještě jmenovitě, takže zahajuji jmenovité hlasování. Hlasování ukončeno. 29 pro, 31 proti, zamítnuto. 75 pro. Také jmenovité hlasování o 75. -ky? Ne, není tomu tak. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITRE 12 pro. Proti? zdrželi se zamítnuto. 78, 79, 80, 81 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 82 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 76, 77 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. ITRE 13 pro, proti, zdrželi se přijato. TRAN 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 3, 83, TRAN 8, ITRE 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se. Raději to prověříme, 84 prověříme. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. ITRE 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 85, 88, 1, 93 a 90, tran 10, i 16 pro. Proti, zdrželi se přijato. 86, 92 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 89 ITRE 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 87, 90, 94, tran 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Ne? prověřit, to chcete. Byli jsme o 87, 90, 94, tran 9. Takže opakuji, kdo je pro tento blok, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 96 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 99, 104, Devadesát devět sto čtyři pro. To jsou dva oddělené je to divně vytištěné. Takže jednom 99, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104. Proti, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devadesát osm, sto, sto jedna, sto dva, sto tři. Kdo je pro? proti, zdrželi se, prověříme to. Končím hlasování. to. Devadesát sedm, ITRE osmnáct, první část pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme to ještě elektronicky. Hlasování je ukončeno. Zamítnuto, ano, v tomto případě 95. Grote pro proti, zdrželi se přijato. Tran 11 odpadá a nyní se dostáváme ke konzolidovanému pozměňovacímu návrhu 4. Jmenovité hlasování zahajuje hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 37 proti, zamítnuto. 105 Wills pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 18 byla to 111 a 108 společně všechno pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Paní Weisgerber to chce prověřit, tak to prověříme, zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Bylo to těsné. Potom dva stejné, 109, 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stejné 115, i 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro a 117 k tomu patří pro, takže 114, 117 pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. 112, 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 Antonesku pro. proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže paní Weisgerber eh, chce prověřit 113, zahajuje hlasování. Končí hlasování. Takže U EPP je jedna kartička navíc, tak ta se musí vytáhnout. Končím hlasování. Zamítnuto. 116. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 119, 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 124, 124. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 18, v tom taky bylo. Tak nyní 123 a 126 pro Proti. Zdrželi se zamítnuto. 121, 128 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 122 a Tran 12 pro pro, 122, tran 12 proti, zdrželi se zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 130, 131 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 132, 133, 134. Gardiny, Valán, To pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 136, ITRE 18, 141 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 138, 140 pro, proti, zamítnuto 139 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 137 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 135 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, prověříme to. E, SD socialisté, jeden má, je tam příliš mnoho, takže při příliš mnoho socialistů o jeden hlas. Děkuji, teďka je to v pořádku, končím, je to přijato. Potom konsolidovaná patnáctka. Tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bych si myslel. Tak to prověříme. Prověříme to. Takže zase jeden sociální demokrat příliš mnoho. Končím hlasování. Bylo to jasné, přijato 37 ku 25.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 proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaná třináctka. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Myslím si, že to bylo jasné, ale můžeme to prověřit. Zahajuji hlasování o 13. Končím hlasování. Zamítnuto. Bylo to zamítnuto. Takže to jsem měl kliku, tak říkajíc. Ale vypadalo to jako, ale někdy je to opravdu těsné. Ne, ne, ne so Ja? Das ist abgelehnt worden, oder? Das ist ja. abgelehnt worden. So, 144 Wills dafür. Pro, 144 Wills, proti, zdrželi se zamítnuto. To je odpovídá 150 a 151 zamítnuto, Tran 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 152, 153, 154 pro. Zamítnuto. A nyní hlasujeme. Končíme hlasování jmenovité. Bylo to zamítnuté. 155 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 14 pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 15 pro. Proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 16 pro proti, zdrželi se zamítnuto. Trans 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní konzolidovaná čtrnáctka. Budeme hlasovat normálně, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Potom Takže konsolidovaná čtrnáctka prověříme. Und beendet. Ja, es fällt schwer nieder. Takže bohužel skutečně to bylo zamítnuto. Článek 5, 158 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRE 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 160 pro, Takže jestliže ITRE 19 byla přijata, takže tady se navrhuje prověřit. ITRE 19 zahajuje hlasování. Hlasování ukončeno. Takže je to přijato a pak to odpadá ty další. Takže dále pokračujeme. Ousky 162 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 163, 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 165. Budeme pokračovat u Inden Dry, to 3, tedy 166, 167 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 167 pro, proti zdrželi se zamítnuto 163 a 159 pro, proti zdrželi se zamítnuto. U toho byla také TRAN 18, pokračujeme 163, 159. Takže hlasujeme o TRAN 18, druhá část, kdo je pro proti, zdrželi se zamítnuto. Sto šedesát tři a sto padesát devět jsou identické. A ještě 168. Weisgerbera další. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. ITR 19, třetí část pro, proti, zdrželi se, bylo to poměkud nepřehledné, takže prověříme ITR 19. Končím hlasování. Je to přijato. Tak pokračujeme u ITRE 19, čtvrtá část. A Antonesku 170 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 159 pro, ty byly společně, takže se dostáváme ke 168 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Konsolidovaná sedmička. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Takže to prověříme konsolidovanou sedmičku. Končím hlasování. Tak, aby všichni věděli, jakým počtem hlasů to bylo schváleno. 146, 156 pro, proti zamítnutost. ITRE 20, 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se přijato konzolidovaná šestnáctka. Plus sedmička zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. Konzolidovaná sedmnáctka plus osmička zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato konzolidovaná osmnáctka plus devítka zpravodaje pro. Proti zdrželi se přijato. Článek 7. Pozměňovací návrh 175 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 173, 176 a ITRE 21 společně pro proti, zdrželi se zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se přijat a zamítnuto. Pardon. 179 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 178, 179 i 322 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 182 pro, proti, ještě jednou 182 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 183, 181, ITRE 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 160, 186 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 187, 88, ITR 24 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 185 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8. Normální hlasování pro. Proti. Zdrželi se přijato. 189 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 190, 191, 192, ITRE 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 172 pro, proti, zdrželi se přijato. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, zam, zamítnuto. 193 první část, 194 první část, 195 i 26 první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 193 druhá část, 194 druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 první část, 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Článek 8. Dvoustovka 203 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 202 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 201 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Konzolidovaný 11 pro, proti, strželi se přijato. Další stránka. 211, 212, 199, 213, 198, druhá část pro. Proti. Strželi se zamítnuto. 214 pro. Proti stržili se, zamítnuto. 215, 16, 217, 198, 199 pro, proti, stržili se, zamítnuto. 218 pro, proti, stržili se, zamítnuto. 219, 20, 221, 220, 298 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 199 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Konzolidovaný 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Další stránka, konsolidovaná devatenáctka pro, proti, zdrželi se přijato. Tran 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 229 první část, 230 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9. Společně s 229 a 231 pro, proti, zdrželi se přijato. 232, 233 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 24 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 235 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 236, 237, ITRE 27 pro, proti, strželi se zamítnuto. 239, ITRE 28 pro, proti, strželi se zamítnuto. 238, 240 pro, proti, strželi se přijato. 234 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 234 prověříme. je u zelených jeden hlas navíc. Nikdy jich nebude, ne jich nemůže být příliš mnoho. Teďka je to v pořádku, končím hlasování, je to přijato. 33 ku 29. Tran 25, ITRE 29 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Tran 26, ITRE 30 pro proti, zdrželi se zamítnuto. ITRE 31 pro, proti, zdrželi se přijato. Spravodaj 13 pro. Takže jedna třicítka vlastně odpadá, není kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaná jedna dvacítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. No, protože je to zábavné, tak budeme ještě hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No, to je překvapující, zamítnuto. Tak budeme hlasovat o 241. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 242 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže prověřím je 242, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to opravdu na těsnotku. Je to zamítnuto. 243, 244, 245, 28, 32, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Konzolidovaný 22. Spolu s 246 pro, proti, zdrželi se, přijato. 247 pro, Takže zase prověříme konsolidovaný 22 a 246. Tak tady to máme. Takže skutečně to bylo zamítnuto. Dobrá. 247 lepáš pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 249 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zamítnuto, promiňte. ITRE 33 první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 250 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto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 Desítka již byla přijata v důsledku hlasování o konsolidované devíce. Souhlasíte? Takže konsolidovaná šestka odpadá. Pak tady jsme si něco ušetřili a budeme pokračovat na straně 27 Schlüter Harms 266 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 267 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 268 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 270, 269 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 271 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 272 pro, proti, zdrželi se přijato. 273 pro, proti, zdrželi se, přijato. 274, 275, 276 pro. To odpadá. Ano, odpadá. ITRE 33 také odpadá. Nyní kompromis 11 pro. Kdo je pro? Kompromis 11 proti zdrželi se, přijato. Dvěstě sedmdesát osm, sedmdesát devět, dvěstě osmdesát, dvěstě osmdesát jedna, i tři, třicet tři, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Dvěstě sedmdesát sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 282, 283, 251, 252 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 12. 284 ještě k tomu, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Konsolidovaný osm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvanáctka článek 12, pozměňovací návrh 285, odpovídá 286, 288, 289 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 15. patnáctky budeme hlasovat o první části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo je proti ještě jednou? se ptá pan předseda. Kdo se zdrží? Pak je to přijato. Druhá část odpadá. Když si přejete, tak to můžeme prověřit. Takže 15 první část prověříme. Končím hlasování. Přijato. 287 litre 33 pro, proti, zdrželi se. Odpadá protože již to bylo přijato, takže pokračujeme s kompromisem 7 pro, proti, strželi se přijato. 290 pro, proti, Strželi se zamítnuto. ITRE 34 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro. E, proti přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 proti, zdrželi se přijato. Nyní přijdou přílohy. ITRE 35 první část pro, proti. Prověříme to. Končím hlasování. Přijato. 291 pro. To odpadá, to odpadá. Pokračujeme u konsolidovaná dvě. Kdo je pro konsolidovaný návrh 2? Proti? zdrželi se zamítnuto. 295 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 294 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. konsolidovaná trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 297 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. ITRA 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 298 pro, proti, zdrželi se zamítnuto ITRA 35 třetí část pro, proti, zdrželi se zamítnuto 299 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 300 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 301, 302 pro, proti, zdrželi se přijato. 303 pro, proti, zdrželi se Prověříme to. Prověříme 303. Geschlossen. Beendet. Končím hlasování. Zamítnuto. 304 pro, proti, držel se zamítnuto. 305, 306, kdo je pro? A i 37, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. 307, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 308, 309, ran 32, kdo je pro, proti, zdržel se Přijato. 310 pro. Proti. Držel se. Zamítnuto. 310 prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 311 pro. Proti. Držel se. Zamítnuto. Konsolidovaný pozňací návrh 23, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. A potom se dostaneme k jednotlivým úvodním ustanovením. Sedmnáctka pro, proti, Ještě jednou. 17, kde je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. tre dvě, pro? Proti? Zdržel se? Přijato 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 a i 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Konsolidovaný pozněcí návrh 20 s 21. Kde je pro? Proti? Držel se? Přijato. 22 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. ITRE 4 pro? proti, zdržel se, provedeme prověření, ITRE 4. Končím hlasování. Přijato. Pokračujeme 24, 25, kdo je pro, proti, Držel se, zamítnuto. Dvacet šestka odpadá, dvacet sedmička rovněž, dvacet osmička. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29, kde je pro, proti, držel se, zamítnuto. Třicet, třicet jedna, třicet tři i trepět. pět. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 32 pro, proti, držel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 6, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 36, 37, 39, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tran 1, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 38, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyřicítka pro, proti, zdržel se zamítnuto. Jednička pro, proti, zdržel se přijato. 42 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 46, 41, 44, ITR 7, kde je pro, proti, držel se, zamítnuto. 46, druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45, kdo je pro, Pětikejnen. Pro? proti, drželi se, zamítnuto. Tran 2 pro, proti, držel se, zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti. držel se, zamítnuto. Tran 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, schváleno. ITRE 8. Proti přijato. i 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 50 a tran 4, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 10 pro, proti, držel se, prověříme. ITRE 10, Končím hlasování. Zamítnuto. 54. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Tran 5 a 53. Pro. Proti zdržel se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, drželi se, přijato. Matiáše, Já bych chtěl, abychom přerušili toto hlasování na pět minut, abychom se mohli skonzultovat. Ano, já si myslím, že to nám přijde vhod, protože chceme tak jako tak ještě něco zkontrolovat. Pětiminutové přerušení. Seid ihr alle da? Již jste všichni v sále? Ptá se pan předseda a sám si odpovídá ano. Dříve, než se dostaneme k závěrečnému hlasování, tak eh, musíme ještě hlasovat o třech pozměňovacích návrzích, které jsme opomněli. Prosím, podívejte se na stranu 30, kde jsou přílohy. My jsme prohlásili, že jsme už je probrali, ale bohužel tomu tak nebylo, protože konsolidované pozňací návrh 4 eh, ten nebyl schválen. 291, 292 a 293 a ITRE 35. O těch musíme ještě hlasovat před závěrečným hlasováním. Připomínám, jedná se o stranu 3291 návrh Vils, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 292, kdo je pro, Vajskáva. Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Takže provedeme prověření 292. Končím hlasování. Zamítnut a etre 35, druhá část, to je pro, proti, drželi se rovněž zamítnuto. Tak teď jsme se dostáváme k elektronickému konečnému hlasování. Roll call. Končím hlasování. 31 pro, 25 proti, 2 se zdrželi. A teď budeme hlasovat o Draft Legislation Resolution. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 32 pro, 25 proti, jeden se zdržel, takže blahopřeji panu zpravodajovi Filnerovi. Pan zpravodaj si přeje slovo, prosím. Pane, pane předsedo, mohl byste mi dát ještě ta čísla, jak dopadlo to závěrečné hlasování. Já jsem, mě to nějak uteklo. Než odejdete, tak bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům. Eh, Vím, že to trvalo dlouho a nemohli jsme se dohodnout na mnoha z pozňovacích návrzích, proto jsme potom navrhli konsolidované návrhy, ale máme před sebou ještě dlouhou eh, cestu. Myslím si, si, že tady byly politické rozdílné názory, ale osobně bych řekl, že jsme pracovali velice dobře. Ano, děkuji také stínovým zpravodajům. Bylo to 31 25, 2, tento poměr. Pro, proti, zdrželi se. A teď to máte také na obrazovce. 32 pro, 25 proti a 20 zdrželi. Tagesordnungspunkt 13. A teď přicházíme k bodu 13. Informace o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis. Je to změna nařízení 726 z roku 2004. Kristofa Fielna. Děkuji, pane předsedo. Vím, že jsme pod velkým časovým tlakem. Já mám nesprávný mikrofon. Ano, teďka mám správný. Vím, že jsme ve velkém časovém stresu. Chci být stručný, chci poděkovat všem, kteří byli ochotni udělat kompromisy. Kdyby před rokem jsme si nedovedli představit, že se dostaneme do dnešní situace a nedovedl jsem si představit eh, tak velkou, širokou podporu pro jednotlivé pozměňovací návrhy. A to je především proto, protože naši místí noví zpravodajové se chovali velice konstruktivně a proto přistoupíme nyní hlasování. Ano. Děkuji za to, že jste poděkoval všem, kteří se podíleli na tomto stanovisku. Ano, pane předsedo, několik slovíček eh, vůči panovi zpravodaj. Jak řekl pan zpravodaj Fjellner, tak jsme skutečně udělali velký pokrok. Velký pokrok ve vypracování eh, těchto eh, textů. Bylo to velmi podstatné, tak aby se nám podařilo pokročit. Jistě máme ještě některé názorové rozdíly, které se projeví také v hlasování, konkrétně v kompromisech 1 a 2, kdy jsme, ještě nejsme zcela stejného názoru. Ale já si myslím, že nám jde o pacienty v Evropě, tak aby se jim dostalo lepší informace a lepší péče. Děkuji. Karl Schlüter k pozměňovacímu návrhu. Um, ano, já bych v první řadě rád poblahopřál zpravodaji. Měli jsme opravdu velice konstruktivní dialog v průběhu celého procesu a právě z tohoto důvodu bych také rád stáhl můj pozměňovací návrh číslo 3 z důvodu zamítnutí, protože původní návrh komise byl neprůchodný, ale díky spolupráci zpravodaje tu máme nyní eh, na závěr tedy hlasování opravdu průchodný návrh a z toho důvodu tedy eh, stahuji můj návrh číslo 3. So, dann, eh, Dobře, takže se vrhneme do hlasování. A jde o pozměňovací návrhy 6 a 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 8 a 9. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 10 a 11 pro, proti, držel se, přijato 12 pro, proti, držel se, zamítnuto 13 pro, je to identické, 13, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 13 a 14 byly identické. Pokračujeme s IMCO 3 pro, proti, zdržel se přijato. IMCO 4 pro, proti, jsme u IMCO 4, ne u ITRE 4. IMCO 4. Kdo je pro? proti, držel se, přijato. Dvojka, kde je pro, proti, držel se, přijato. Provedeme prověření dvojky. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvojka je zamítnuto. 15 a 16 pro. Proti. Držel se. Prověříme. Končím hlasování. Přijato. IMKO 5 a ITRE 5 odpadají. Takže sedmnáctka pro, proti, držel se, přijato. IMKO 7 a ITRE 7 pro, proti, držel se, přijato. Devatenáctka pro, proti, držel se, zamítnuto. 20 a 21. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 22. Pro? proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 8 pro, proti, zdržel se, přijato. IMKO 8 odpadá, 23 šlita pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, držel se, zamítnuto. Takže prověříme 24. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 pro, proti, Držel se, zamítnuto. 26 pro, proti, Držel se, zamítnuto. 27 pro, proti, Držel se, zamítnuto. 28 pro, proti, Držel se, zamítnuto. 29 pro, proti, Držel se, zamítnuto, třicítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 31 pro, proti, zdržel se, rovněž zamítnuto. Úvodní ustanovení, IMKO 1, ITRE 1, pro, proti, zdržel se, přijato, Jednička pana zpravodaje pro, proti, zdržel se, přijato. Imko dvě pro, proti, držel se, přijato. ITRE dvě odpadá. Pětka pro, proti, držel se, zamítnuto. ITRE tři pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 52 hlasů pro, 2 dva proti, tři se zdrželi a blahopřeji panu zpravodajovi za tento projekt. slyším, že bychom měli ještě po druhé hlasovat, protože se jedná o legislativní návrh, takže zahají hlasování. Končím hlasování. 51 hlasů pro,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 So, das ist eine größere Abstimmung, wie Sie sehen. Karl Schlüter hält seinen 29 bei. Karl Schlüter? Ja. Yeah, for the same reason as for the last report. Z těch samých důvodů bychom zase chtěli stáhnout náš pozměňovací návrh. Jsou to ty stejné důvody. Dobře. Takže začneme se stránkou 2, článek 1. Kompromis jedna, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis dvě pro, proti, držel se, přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh jedna, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Konsolidovaný pozměňovací návrh dvě pro, proti, držel se, Prověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti, držel se, přijato. Čtyřka, pro, proti, držel se, přijato. Pětka, pětka, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Osmdesát dva. Budeme hlasovat pouze o první části pro, proti, držel se, přijato. Imko 11 pro. Proti. Držel se. Přijato. 83. Split vote, první část. Kdo je pro? první část, to je pro, je proti kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Imko 12, ITRE 7 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 84. 85. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdržel se, přijato. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88, 89, ITRE 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 90 pro, proti, držel se přijato. 91 pro, proti, držel se přijato. 93 pro, proti, držel se zamítnuto. 94 pro, proti, zdržel se, přijato. 97 pro, proti, držel se, zamítnuto. 96 pro, proti, držel se, zamítnuto. 95 pro, proti, držel se, přijato. Desítka pro, proti, držel se, přijato. Devadesát osmička pro, proti, držel se, přijato. Devadesát devítka stovka pro, proti, držel se přijato. jednička. pro, proti, zdržel se zamítnuto. 102 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Další stránka. 110. Karl Schlüter. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Prověříme. 109. 110. Končím hlasování. Přijato. 12 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pokračujeme na další straně. 117 pro, proti, držel se, přijato. MK 15 pro, proti, držel se, přijato. 119 pro, proti, zdržel se, přijato. Jimko 16. 119. Prověříme. Karšli to nám nevěří. Končím hlasování. Přijato. 119. Je přijato. Imko 16 pro, proti, zdržel se přijato. O dalších musíme hlasovat. 120, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 120 prověříme. Končím hlasování. Přijato. 121 a 122. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Prověříme 121 a 122 ještě jednou. Končím hlasování. Přijato. ITRE 12 pro. Proti zdržel se, zamítnuto. 123, 124, bude pro, bude proti, zdržel se, přijato. 125 pro, ta odpadá? Ano. Takže přejdeme na druhou stranu a pokračujeme 126 a Inko 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Sto dvacet sedm, Imko devatenáct, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13. Prověříme 127 a IMKO 19. Přijato. 13. Pan zpravodaj, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Hlasovací seznam vypovídá o tom, že 129 odpadne u konsolidovaného návrhu 3. My jsme si mysleli, že je to tím pokryto, ale tady si jedná o to, jaké informace by měly být poskytnuto. A devítka ta jde ještě dál a provádí doplnění a mohla by být schválena po 1.5 podle návrhu komise a bylo by dobré možná, abych to přečetla což znamená, že příbalový leták obsahuje určitý box o informacích. Tyto informace musí být jasně čitelné a musí se jasně odlišovat od zbývajícího textu. Tento box s informacemi obsahuje jasné informace o o možnosti použití, jakož i rizik při rání tohoto léku. Já jsem toho názoru, že bychom to měli jako doplnění schválit. A tam se, zda pan zpravodaj souhlasí s takovýmto návrhem. Also, die Meinung hier oben. My Nahoře jsme toho názoru zde na pódiu, že je to vše pokryto konsolidovaným pozměňovacím návrhem 3. A tudíž bych řekl, že bychom o tom neměli hlasovat, protože to je pokryto. Je to pokryto tímto návrhem. Pokračujeme se 128. Ne, tak ta odpadá. A všechny ty zbývající pozměňovací návrhy také. S ohledem na to předcházející hlasování, takže jsme skutečně získali větší prostor. Strana 15. 87. Jako žil eh, Parňo, kdo je pro. Já jsem stáhnul tady tento pozměňovací návrh. Imko 31. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. ITRE 23, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 189, IMKO 32, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 24 a ITRE 25, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 26, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sto devadesát jedna, sto devadesát dva, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. Sto devadesát trojka, pro, proti, držel se zamítnuto. I 27, kdo je pro, proti, držel se přijato. 194 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 195 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 196, IMKO 33 pro, proti, držel se, přijato. sedmička Marina Jana Kudakis, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. ITRE 29 pro, proti, zdržel se přijato. 198, 199, dvoustovka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. ITRE 30 pro, proti, zdržel se přijato. Proč bychom to měli prověřit? Dobře, tak prověříme ITRE Všichni hlasovali Takže pan zpravodaj byl v právu. 201, kdo je pro, proti, držel se přijato, 204 pro, proti, držel se při, ja, e, zamítnuto, 205, 206, 207, kdo je pro, proti, držel se zamítnuto, Imko 34, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 208 pro, proti, držel se, přijato. 18 a 209, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 210 A IMKO 35, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Devatenáctka pro, proti, držel se, přijato. 212 pro, proti, držel se, přijato. 217 pro, proti, zdržel se přijato. Dvěstě dvacet tři, dvěstě dvacet čtyři, kdo je pro, proti, držel se zamítnuto, dvacet šest. pro, proti, držel se Přijato 227 pro, proti, držel se zamítnuto. Dvěstě dvacet osmička pro, proti, držel se přijato. ITRE 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 229, 230 pro, proti, držel se zamítnuto. 20 pro, proti, držel se přijato. tedy 34 pro, proti, držel se přijato. Petr Líze, ano, pane předsedo, děkuji vám. Já mám prozbu, aby u 231 jsme provedli oddělené hlasování a to tak, aby ve druhé části, která začíná by the way derogation až ke konce, jsme eh, hlasovali odděleně k té první části, pakliže nebude žádný odpor. Dobře, je někdo proti tomuto oddělenému hlasování? Není. Takže teď eh, budeme hlasovat o první části. Doufám, že všichni ví, o čem hlasují, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A následuje druhá část, kdo je pro, kdo je proti. I tato druhá část byla přijata. 233 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 234 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 235 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 236, 237 pro, proti, zdržel se, přijato. Ale provedeme prověření. Končím hlasování. Vyplatilo se to zamítnut. To je vidět, říká pan Schnellhardt. Dafür. 238 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 239, 240, 241 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Dvěstě čtyřicet čtyři pro proti, zdrželi se zamítnuto. 245 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 247, IMKO 38 pro, proti, zdrželi se přijato. 248 pro, proti, zdrželi se přijato. ITRE 36 pro, proti, zdrželi se přijato.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 zdrželi se zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se přijata druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Další stránka. IMCO 42 a 267 pro proti, zdrželi se přijato. 268 pro, proti, zdrželi se přijato. 269 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 272 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 261 říká pan předseda, asi 71, IMKO 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. i 38 pro, proti, zdrželi se přijata. 274 pro, proti, zdrželi se přijata. Dvěstě sedmdesát pět pro.

Hlasování ukončeno. Bylo to přijato. Dále pokračujeme 280. Corin Lepage, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 283 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další stránka, 285, Jiří Maštálka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 286 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITR 40 pro, proti, zdrželi se přijato. 287, IMKO 45 pro, proti, zdrželi se přijato. 288 pro, proti, zdrželi se přijato. 289 pro, proti, zdrželi se, přijato. 291 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Und beendet. Končím hlasování. Přijato. ITRE 42 pro, proti, zdrželi se přijato. 294. Ty jsou stejné, takže pokračujeme 24 s ústním pozněvacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 25 pro? Proti? Zdrželi se přijato 26 pro, proti, zdrželi se přijato 27 pro, proti, zdrželi se přijato 295 s ústním pozivacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijato A nyní body odůvodnění. Třicítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34. A imko 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1 pro, proti,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 zdrželi se, přijato. 42 a IMKO 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. IMKO 3, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Imko 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 44 a 45 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Další stránka. 53 pro, proti, zdrželi se, přijata. 56 První část, kdo je pro? Takže kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Takže u pětky tak jenom první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 55 ouský pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 3 odpadá. Nyní 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 6 pro, proti, Strželi se přijato. Tak jsme hned na poslední stránce. To je ale štěstí. ITRE 6 pro proti prověříme to. ITRE 6 prověříme. Abstimmung beendet. Ukončuji hlasování, hlasování zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se přijato. IMKO 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmdesátka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se, přijato 8 pro, proti, zdrželi se, přijato 81 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. A tak už jsme u konečného finálního hlasování. A budeme nyní hlasovat o aktualizovaném návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Kolega Sonik ještě musí zmáčknout tlačítko. Už jste hlasoval, pane kolego? Tak, teď. Tak jsme to kompletně zvládli. 48 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. A potom bude následovat druhé hlasování o návrhu legislativní zprávy. Zahajuji hlasování.